dear friends i would like to open the session of working group one which is called promoting citizens' rights uh, a europe of values. Chtěla bych zahájit uh, zasedání naší pracovní skupiny Evropa hodnot a práv, ale teď mě zrovna informovali, že náš zpravodaj, pan López Aguilar, už jde. Je to předseda výboru Libe parlamentu Já bych nejdříve chtěla přivítat a pozdravit eh, mého spolupředsedu pana Piera Lekiera. Budeme společně, solidárně předsedat dnešnímu zasedání. Oba uděláme takový krátký úvod, kde představíme svá stanoviska k tématu, kterým se má tato pracovní skupina zabývat a potom zahájíme diskuzi. A na konci zasedání náš zpravodaj, pan López Aguilar, vyvodí z diskuze závěry a schrne debatu. Takže to by byl takový program naší práce, pokud vám to vyžaduje. Pane Lekiere, chcete pokračovat? Děkuji. Eh, Sofie Intefeld. Já bych chtěla říci, že se mi zdá, že tato pracovní skupina je velmi důležitá zdá se mi být velmi důležitou proto, že když se mluví o Evropě, tak se často mluví o měně, o ekonomice, o také někdy o boji proti nelegální migraci a tak dále. Nicméně nemluví se o hodnotách. A já si myslím, že Evropa je vybudovaná hlavně na hodnotách. Komunitární aky my tomu velmi technokratickým způsobem tedy říkáme komunitární aky, ale jde tam hlavně o to, že 27 členských států, 27 států se na uh, základě své legislativy a skrze tuto dohodli na svých společných hodnotách. A já si myslím, že když mluvíme s našimi občany, tak sama skutečnost, že máme nějaké společné hodnoty, že máme uh, Evropskou chartu lidských práv, že máme tu listinu základních práv a svobod, která má právní závaznost, alespoň pro 24 ze 27 členských států, to je věc, která naše občany dokáže uslovit. Takže já si myslím, že ještě kromě budování toho prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, na kterém velice pozitivním způsobem pracujeme, od stokholmského programu. Je to věc, kterou se zabývají jak národní, tak Evropský parlament. A myslím, že je také třeba, abychom mluvili o právách a hodnotách našich občanů. Myslím si, že to je ta skutečná debata, to je to jádro. Existují prostě společné hodnoty, která, která Evropa má a které ostatní světa díly nemají. Já mám často přednášky pro mladé evropské občany a říkám jim, že Evropa má své vlastní hodnoty a že například jedna z podmínek pro vstup do Evropské unie je zrušení trestu smrti. Všechny evropské země se rozhodly, všechny ty země, které chtějí opravdu vstoupit do Evropy, se rozhodly, že zruší trest smrti. Což je věc, která v mnoha zemích na světě neexistuje. A je to věc, na které musíme i nadále pracovat a podporovat i ve světě. Takže jsem vám chtěla říci také, že budeme tomuto zasedání spolu předsedat ze Sofí a já jí teď předám zase slovo, aby mohla zahájit diskuzi. Už teď tady máme nějaké řečníky, zatím tady máme Euh, Dobře, takže já vám děkuji. A abychom tedy začali, já si myslím, že dnes odpoledne máme hodně věcí k projednání. Protože kdybychom se všichni jen dohodli, tak můžeme rovnou odejít domů. Já myslím, že je dobré, že tady proběhne debata. Co se týká evropských hodnot a práv, tak já jsem si jistá, že tady je o čem diskutovat. A já se budu snažit být trochu provokativní, abych tady odstartovala diskuzi. Vyslechla jsem si také některé předchozí řečníky na plenárce a slyšela jsem, jak tady někteří říkali, že Evropa by neměla mluvit o hodnotách a základních právech, protože to je otázka národních států a že Evropa by se měla držet technických otázek vnitřního trhu a tak dále. A já s tím tímto naprosto nezahlasím, protože si myslím, že pokud Evropa je o něčem, tak jsou to právě ty hodnoty. Evropa nebyla vytvořena jakožto jednotný trh. Jednotný trh to je jeden z prostředků, jak dosáhnout té Evropy hodnot. Rozprava o hodnotách ovšem není snadná. Není to snadné ani když o tom diskutujeme v našich státech doma, když mluvíte o věcech, jako je svoboda vyznání, soukromí, rovnost žen a mužů, eh, práva homosexuálů, svoboda slova, práva menšin, to všechno jsou velice složité a citlivé otázky, které vedou k velmi zapáleným debatám. Ovšem tyto zapálené debaty na národní úrovni nás nakonec dovedly eh, ke sdíleným hodnotám v rámci našich států. A pokud chceme s Evropou pokročit do 21. století, tak bude muset vytvořit i společné evropské hodnoty. Já to často říkám takovým trochu zjednodušším způsobem. Už zhruba půl století Evropa fungovala na základě diplomatických jednání. Ono to funguje velmi dobře, když mluvíte o kvótách, zemědělských politikách, strukturálních fondech, rozpočtech a tak dále. To není problém. Tam se dá vyjednávat, národní zástupci mohou mezi sebou jednat eh, a každý může podporovat své vlastní zájmy. Ale když se jedná o hodnoty, tak nemůžete vyjednávat. Nemůžete zemi udělit nějakou kvótu, aby mohla diskriminovat eh, proti homosexuálům nebo nějak omezovat svobodu slova. To ne. Hodnoty to je úplně jiná otázka. Ty diskuze nejsou vždy snadné, ale my tu debatu prostě potřebujeme. Chceme-li dosáhnout hodnoty, která bude mluvit jednotným hlasem Evropy, která má mít společnou bezpečnostní zahraniční politiku, obzvláště eh, v oblasti policejní a soudní spolupráce. Není možné mít nějaké politiky proti terorismu, aniž byste se zabývali otázkou hodnot. Není možné. Uh, vytvořit spolupráci soudních a policejních úřadů bez sdílených hodnot. Já vám tady uvedu velice jednoduchý příklad. Měli jsme o tomto diskuze v parlamentu a také na radě, když jsme připravovali rámcové rozhodnutí o rasismu a xenofobii. A tehdy se všichni shodli na tom principu. Všichni byli proti rasismu. Na těch obecných zásadách se všichni shodneme. Ovšem, když potom dojde na implementaci, tak je to horší. V té diskuzi o rasismu a xenofobii se vynožila velice složitá otázka, totiž popírání holokaustu, které je v některých zemích stíháno jako trestný čin, ovšem v jiných zemích penalizace popírání holokaustu je považována za nepřijatelné omezování svobody slova. Takže i v takovýchto otázkách se nakonec musí mluvit o hodnotách. Máme velice konkrétní případy, o kterých chceme jednat, o současných členských státech, které porušují základní lidská práva. A pak, když slyším někoho, jak říká, ale Evropa, to přece není otázka hodnot, to není otázka základních práv. Ale to není pravda. Za prvé, my máme v našich smlouvách stanoveny základní práva a hodnoty, ze kterých vychází naše politiky. Máme je ve článku 6. A abychom zajistili, že eh, to nebudou jen slova, ale že to přijde do praxe, tak jsme vytvořili článek 7, což je právní nástroj, který můžeme používat, abychom členské státy přiměli držet se článku 6. A pro ty z vás, kdo pořád ještě nejsou přesvědčeni, tak podívejte se, když řeknete, že základní práva jsou národní otázkou, tak proč žádáme pro, po kandidátských zemích, aby dodržovaly základní práva? Proč například trváme na tom, aby kandidátské země respektovaly svobodu médií a svobodu slova? A přitom nechceme podobné věci žádat po našich členských státech. Já si myslím, že když eh, si chceme ponechat naší morální autoritu ve světě, tak musíme zajistit, že všechny naše členské státy se budou držet těchto zásad. A já doufám, že aspoň někdo z vás se mnou bude nesouhlasit, protože potom bude moci proběhnout debata. Takže to byl můj úvod. Pane zpravodaji, vy jste neslyšel začátek, my jsme chtěli nejdřív zahájit debatu a potom vy, jakožto zpravodaj, nakonec tu debatu jak si uzavřete, schrnete a řeknete, jaké z toho vyplývají závěry. Souhlasíte? Dobře, výborně. Takže jsme tady už měli první žádost eh, o slovo, pan Richard Kališ. Doufám, že to vyslovuji správně. Kde je pan Kališ? Paní předsedkyně, máte pravdu. Eh, vyslovila se to správně. A eh, souhlasím s vámi, paní předsedkyně, jak se spolu předsedy. Vím, že teď nebude rozprava, ale jenom jsem chtěl říci, že mé jméno Kališ znamená město, stejně tak jako město, které má 100 tisíc obyvatel uprostřed Polska. Ale teď ještě, abych se vrátil k tématu. Jsem z Polska. Pan Lequiller představil 24 zemí, které eh, přijali chartu základních práv a Polsko je jednou ze zemí, ze tří zemí, které si vyjednaly částečnou výjimku z této charty. Já i moje politická skupina eh, politic, eh, levicová aliance jsme proti tomu protestovali. Ovšem, když jsme vyjednávali o podpisu Lisabonské smlouvy, eh, vládly pravicové strany. Bylo to tenkrát právo a spravedlnost. Dnes máme občanskou platformu. A tehdy se ten, takto rozhodlo o chartě lidských práv v Polsku. Když se bavíme o lidských právech, kterým se tedy v rámci této charty říká základní, tak Polsko, Česká republika a Spojené království to jsou tři země, jejichž občané nejsou si rovni s občany dalších evropských zemí. A my se tady můžeme bavit o tom, jestli tato vnitřní situace, kdy se občané chtějí obracet na soudy v jiných členských zemích, ale symbolicky skutečnost, že tyto tři země nepřijaly tu chartu, vlastně celá ta koncepce toho, co se tady prezentovali, tak proto je to úplně symptomatické. Takže když budujeme Evropskou unii jako Evropu občanů, což je i naším názvem, názvem našeho zasedání, tak opravdu musíme udělat všechno pro to, aby všichni občané měli stejná práva a svobody. Stejně tak jako občané těch tří zemí, které jsem jmenoval, včetně Polska. protože Evropská unie je platformou, kde každý členský stát a jejich občané musí mít možnost ovlivňovat vládu, tak aby užívali určitých svobod v Polsku stále ještě státní instituce znamenají více než občané, zejména co se týče spravodajských eh, služeb a bezpečnosti a práva na soukromí, na <clears throat> eh, ochranu údajů. Eh, my jsme zažili případy, kdy Eh, byly odposlouchávány telefonní hovory a podobně. A to by se tedy nemělo tak snadno stávat v demokratické zemi. A zvlášť, když se tedy bavíme o terorismu a problémech spojených s ním, tak eh, bychom s tím měli něco dělat. Já si myslím, že pan zpravodaj by i tato témata, která jsem zmínil, měl zapsat do své zprávy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já osobně budu slavit ve chvíli, kdy se Polsko přidá k chartě základních práv. Věřím, že k tomu jednomu, jednoho dne dojde. Já teď úplně nevím, jak ta časomíra funguje, ale přece jenom požádáme dalšího řečníka. Pan Memesan. Uh, Paní Nemesan, Eh, děkuji za tuto příležitost promluvit na této pracovní skupině. Nejprve řeknu něco k odstavci, k rozmanitosti a vlastně ke komentáři, který jsme si vyslechli. Evropa je tedy rozmanité společenství a Evropané by měli být hrdí na tuto rozmanitost, kterou vidíme v oblasti inovací a tvořivosti. Eh, Moto sjednocení v rozmanitosti by mělo být populárnější Měli bychom o tom hovořit jako o pozitivním konceptu, který hledá řešení pro evropské problémy. Jako člen Rady Evropy jsme velmi potěšeni s tím, že se začínáme v rámci stokholmského programu věnovat problému obchodování s lidmi. E, připomínám úmluvu Rady Evropy proti obchodování s lidmi, která je obrovsky důležitá. A v podstatě jediný Eh, to je Rada Evropy, tak to je jediný orgán, který to zdůrazňuje eh, a také eh, zdůrazňuje to také Greta, což je orgán, který se tomu konkrétně věnuje. My žádáme členské státy, aby ratifikovali také úmluvu o ochraně dětí proti sexuálnímu zneužívání. Také zde hovoříme o otázce hodnot versus technických otáz, otá, versus technické otázky, já bych chtěla říct, že právě základní evropské hodnoty, jako lidská práva, demokracie, právní stát, to nás e, přitahuje, to nám přijde jako nejzajímavější část našeho vstupu potenciálního do Evropské unie a my bychom opravdu byli rádi, aby i naši lidé eh, měli tato práva. Děkuji. Děkuji, to bylo hezky řečeno. Jako další pan Bošeto z Itálie, prosím. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl především pozdravit pana Aguilara, kterého jsme před několika dny viděli v našem senátu v Římě. A já na něj vzpomínám s velkou úctou, s velkým potěšením. On nám přednesl velice zajímavý projev a my, senátoři, jsme ho pečlivě vyslechli a někteří z nás dnes přijali sem, také proto, že si vzpomínáme na ten úžasný projev, který u nás přednesl. Tato pracovní skupina by se měla vyjádřit k hodnotám a k našim zásadám, což je věc, která je pro všechny zúčastněné velice složitá. Když se mluví o hodnotách, tak bychom měli potom být schopni všechny tyto koncepty definovat konkrétně a jasně definovat, co ty ideály a ty hodnoty jsou v praxi a umožnit nějaké shrnutí, nějaké závěry, které budeme moci podpořit my všichni. To je velice těžké. Protože co se týká pocitů, tak na tom se jistě všichni shodneme. Ovšem, ve chvíli, kdy převládnou různé racionální logiky, egoismus jednotlivých stran, když se necháme strhnout našimi odlišnými minulostmi, odlišnými náboženstvími, které nemusí být uznávány ve všech zemích, včetně křesťanství, tak potom se naše práce stává velice nesnadnou. Takže my bychom se měli snažit vrátit ke konkrétním problémům ustoupit od těchto velkých abstraktních konceptů a podívat se na konkrétní otázky. Dlouho se tady mluví o imigraci, ovšem existují situace, jako je třeba ta naše, italská situace, které jsou opravdu zvláštní. Nám se podařilo dosáhnout dohody s Libí. A díky tomu tedy naše lodi, někdy společně s loďmi libijskými, mají možnost jak si odradit nebo vrátit vory a lodě, které vyplouvají eh, z libyského pobřeží. A to mimo naše výsostné vody. A je to v podstatě takové právo na to odmítnout vstup do své země, které uznávají všechny země. Když se někdo objeví na vaší hranici, můžete mu zakázat vstup do vaší země. Takhle to bylo od jak živa. A teď nám říkají, že když se budeme takhle chovat, tak na jedné straně si sice zajišťujeme naše právo na to zamítnout vstup do naší země, na straně druhé ovšem porušujeme právo žádat o azyl. Protože my jsme ochotní na našich lodích nejdříve těmto imigrantům pomoci, než je pošleme zpátky do jejich země. Ovšem nemůžeme nijak kontrolovat jejich právo na to žádat o azyl nebo o statutu prchlíka, Říká se tady dobře, vytvoříme identifikační centra, kde bude možné žádat o statutu prchlíka nebo o azyl přímo v Libii. Bylo by možné tak učinit, i když by to bylo docela náročné, ale my přece víme, že tito lidé by nikdy nešli se zeptat do těch kanceláří, které by tam byly, aby zjistili, jestli mají nebo nemají právo na azyl. Víte dobře, že tito lidé by nelegálně si našli nějakou loď a snažili se dostat do našich vod. A tyto problémy jsou problémy, které je třeba zvážit na evropské úrovni. I proto, že evropské zdroje Itálie říkají, že se chová špatně když vrací libijské imigranty hned eh, z moře. Děkuji. Uh, Děkuji za tento příspěvek a nyní pan Berkholt ze Švédska. Děkuji, paní předsedkyně. Hovořilo se zde také o mladých lidech, o mladistvích a já si myslím, že bychom tento aspekt měli vypíchnout, protože se jedná o mladé občany, protože našim mladým chceme přenechat naši společnost. Ve Švédsku vidíme, že mladí lidé jsou velice angažovaní, možná ne ve prospěch EU a jejich institucí, ale angažují se za existenci Evropské unie. A já si myslím, že právě tímto bychom se měli zabývat Jde především o otázku, do jaké míry bychom měli, nebo jak velkou svobodu bychom na internetu měli připustit a do jaké míry máme eh, prostředky k ochraně integrity osobností. A to je téma dnešního dne. Ochrana soukromé sféry. To je princip, který je protichůdný k principu otevřenosti, což je také princip, eh, za který bojujeme ve všech orgánech Evropské unie. A pak je tu otázka, jak zacházet zacházet s kontroverzními otázkami. Takovouto spornou otázkou je například obchod s lidmi. Zde, zde nám jde o to, takový ví to eh, takové to eh, nešvary odstranit, anebo nákup sexuálních služeb. To je taky takové téma. Ve Švédsku je nákup sexuálních služeb trestných a potřeba, je potřeba, abychom si uvědomili, že je zde nějaké spojení mezi těmito fenomény. Na jedné straně obchod s lidmi a na druhé straně možnost nákupu sexuálních služeb. Kdyby nebylo možné nakupovat sexuální služby, neměli bychom obchod s lidmi a proto je důležité, abychom toto potom měli mít před očima, abychom o tom diskutovali na úrovni Evropské unie. Další důležitou otázkou je situace dětí. Stockholmský program toto téma také zmiňuje. Evropská unie má novou strategii, která se snaží zlepšit životní podmínky dětí. Například velice důležitou otázkou je násilí vůči dětem. Je to otázka, kterou se zabýváme také v Evropské radě. A tady bychom měli Eh, zajistit, aby byly vydávány zákony, které budou trestat násilí vůči dětem, eventuálně zakazovat násilí, fyzické násilí vůči, vůči dětem. A já jsem velice ráda, když vidím, eh, jak eh, daleko sáhlé podpory se mi dostává, jakožto osobě, která se zasazuje za toto opatření. Stále více zemí zavádí zákony, které zakazují násilí na dětech. A já si myslím, že bychom právě právě o těchto otázkách také měli diskutovat. Eh, eh, Děkuji, dámy a pánové. Souhlasím s mnoha věcmi, které právě zmínila moje švédská kolegyně. Mám tím na mysli boj proti obchodování s lidmi, prostituci a tak dále. Jak už bylo řečeno, my ve Švédsku máme zákon týkající se eh, zákazu nákupu sexuálních služeb. Je to preventivní zákon a já vyzývám ostatní země, aby přijali podobné zákony. Pokud si probereme stokholmský program, nemohu být příliš pozitivní, když hodnotím tento program, protože zde není dostatečně zdůrazněno toto téma. Musíme mnohem více hovořit o prevenci a o trestných činech. Musíme hovořit o represi. Když hovoříme o mezinárodní, nadnárodní spolupráci v tomto boji, tento úkol je pro nás prvořadý. Také pro naši levicovou stranu ve švédském parlamentu nejdůležitější nástroj eh, je, že tedy musíme vytvořit důležité nástroje, abychom si zjednodušili tento úkol. Ale zde ve stokholmském programu nevidím, že bychom zde měli diskusy o tom, čeho bylo dosaženo do současné chvíle a co ještě musíme udělat. Jak už eh, jsme řekli v plénu, musíme představit další a další návrhy opatřeních, která musíme přijmout a které byly kritizovány do současné chvíle. Neexistují zde nové myšlenky, nápady. Co se týče ochrany integrity, osobní integrity a integrity osobních údajů, musíme také jít ještě přes hranice. My jsme měli několik návrhů týkajících se výměny údajů mezi národními úřady a evropskými institucemi. Musíme bojovat proti represivní společnosti. Osobní důstojnost a ochrana osobních údajů jsou oslabeny a to je velmi negativní. Toto téma je také z mého pohledu základní. Pokud jde o lidská práva, měli bychom co nejvíce zblížit zákony. Měli bychom i zde přijmout preventivní opatření. Například mám na mysli urážku nebo urážení osob, které jsou diskriminovány eh, z důvodu své sexuální Eh, orientace, nebo ženy, které chtějí disponovat svým tělem. Ano, děkuji. Předtím, než dám slovo dalšímu řečníkovi, vracím se k té původní otázce, kterou jsem položila ve svém úvodu. Já si myslím, že je velmi zajímavé podívat se na ta témata, která jste doposud nadnesli a položit si otázku, jak bychom s tím naložili na evropské úrovni, na jakém základě, na základě jakých hodnot. Protože pokud bychom se tedy měli zde shodnout na těch tématech, která jste nadnesli, všechna jsou poměrně kontroverzní a my pak budeme muset přijít s nějakou společnou politickou koncepcí, s nějakým společným stanoviskem. Já věřím, že v Evropské unii už jsme pokročili v tomhle směru hodně. Budeme to nějak určitě muset vyřešit. Další, pan Johannes Hübner z Rakouské národní rady, prosím. Děkuji. Ráda bych navá- rád bych navázal na to, co jste právě říkala, paní Infeldova, a sice na diskuzi o verty. Chybí mi o, o diskuzi o hodnotách. A sice my e, nedělíme diskuzi na hodnoty eh, které zaručují svobodu a které omezují. To, co vy jste nyní zmiňovala, tradice Evropské unie, to jsou eh, hodnoty svobody, které eh, ke, a státy jsou zavázány, aby tyto svobody garantovaly občanům. Ovšem moje předřečnice ze Švédska zmínila i jiné hodnoty, hodnoty omezující, hodnoty jako takové. Hodnoty svobody to nejsou vlastně hodnoty. Dalo by se říci, že hodnota svobody je taková, že ta hodnota zůstává neutrální, ale když přejdeme k omezujícím hodnotám, to znamená, začneme prosazovat hodnoty, jako jsou zákazy, dostáváme se do nové oblasti a to je prostě pole zamino, ideologické pole zaminované. A právě zde se dnes pohybujeme. To je omezování rasistických vyjádření, homofobie, sexuální stereotypy, sexismus, nabízet služby, sexuální služby a tak podobně. Vyžadovat zákazy tohoto všeho je vyžadovat omezující hodnoty. To znamená, že se vydává vydáváme opačným směrem, než je politika lidských hodnot, ale omezujeme lidské hodnoty tak, jak je do této doby eh, jsme poznali. A to bychom si měli přiznat. Nacházíme se tedy na bojové linii mezi zachováním a rozšiřováním lidským, lidských práv a jejich omezováním. I když zároveň eh, říkáme tomuto boji celkově rozšiřování lidských práv to je taky v tom stokholmském programu. A není to čisté. Myslím, že nám to ubere na věrohodnosti v očích občanů a na důvěryhodnosti. Myslím si, že diskuze o hodnotách um, a Evropská unie jako taková bude muset bude muset začít rozlišovat, udělat jasnou hranici uh, jednak ponecháme státům právo, aby sami určili, co budou kriminalizovat a co budou akceptovat, anebo se rozhodneme, že jim to nedovolíme. V komisi, v Evropském parlamentu, v Evropské radě rozhodneme, co lidé smí říkat a co si smí myslet pokud Evropské unii chceme nasadit kvazináboženský háv proč ne, ale musíme to upřímně říci a nesmíme hovořit o tom, že nám jde o rozšiřování občanských a lidských práv, když nám ve skutečnosti jde o jejich omezení. Já rozhodně nejsem eh, přítel jakéhokoliv omezování a myslím si, že ne na evropské úrovni, ale i v mnoha členských státech nejsme na správné cestě. Já si myslím, že to je aspekt, který bychom ve diskuzích měli zdůraznit. Děkuji. Děkuji paní Flotr z Evropského parlamentu. Merci. Eh, děkuji. Navazuji na to, co řekl můj předřečník. Hovoříme zde o právech a svobodách, protože my chceme také těžit z těchto práv když hovoříme o hodnotách, je to jednodušší, ale když hovoříme o právech, je to o něco složitější, protože eh, jsme nuceni je dodržovat určitými smlouvami a úmluvami, které jsme podepsali. Musíme si mít na pozoru. Ale když hovoříme o základních svobodách, nikdo nepopírá základy eh, vyznání tisku, slova a podobně. Toto vše je obsaženo v základních evropských právech ale musíme říci, že pokud existují omezení, musí je kontrolovat eh, někdo jiný, než je výkonná moc. To je základ. To musíme také stanovit v pravidlech Evropské unie. A závazky k tomuto jsou obsaženy eh, již v chartě a 1. prosince to ještě eh, stvrdíme. My zde musíme společně vybudovat sérii mechanismů, které nám umožní provést nezávislé a objektivní vyhodnocení všech eh, případů, kdy jsme nesplnili své závazky a takovým způsobem můžeme nedostatkům čelit jak to můžeme udělat. Existuje řada dokumentů, které nejsou příliš složité. Myslím si také, že Agentura pro základní práva udělala výbornou práci. Můžeme také pozměnit naše zákonodárství a můžeme eh, mít širší pole působnosti. Také musíme udělat všechno možné, aby doporučení této agentury pro základní práva byla závazně diskutována a zanalizována v komisi, v parlamentu a v radě. To by byl skutečný pokrok pro naše evropské mechanismy, abychom mohli splnit naše závazky v oblasti lidských práv. A na závěr bych ráda řekla, jsem přesvědčena, že stokholmský program by měl že obsahuje tedy azyl a přistěhovalectví, to není správné. To bych chtěla zdůraznit. Zde v Evropské unii bychom se měli zaměřovat na to, co nám tedy doporučuje OSN. Měli bychom požadovat právo na mobilitu. Měli bychom moci bojovat proti chudobě ve světě a bojovat proti začarovanému kruhu, který existuje v některých zemích. Jedná se o nepříliš správný vývoj v těchto zemích a vztah s klimatickými změnami. Uvidíme, jak budou probíhat vyjednávání z Kodaně. Existuje zde 300 tisíc lidí, které umírají každoročně kvůli klimatickým změnům. Ale mluvíme zde o právu na mobilitu a to bychom měli podporovat. Existují přistěhovalci v Evropě, kteří velice dobrým způsobem přispívají k rozvoji zemí, mnohem více než naše rozvojová politika, kterou každoročně snižujeme. A dále je to naše reakce na chudobu. Místo toho, abychom trestali, diskriminovali a kladli překážky, měli bychom je e, doprovázet, pomáhat jim a měli bychom také rozvíjet tyto imigrační sítě. A takový přístup nevidím ve stokholmském programu. Ale bez toho nebudeme mít budoucnost, protože to povede k větší represi a k větší kriminalizaci a to je nebezpečné. Děkuji. Děkuji. Zatím jsem nebyla příliš přísná, ale teď vás už opravdu požádám, abyste dodržovali ty tři minuty a vyjádřili tak solidaritu svým kolegům. Jako další paní Kukuma z Kypru. Děkuji. Děkuji. εκφράσω τη χαρά μου που η Τουρκία αναγνωρίζει την αναγκαιότητα σεβασμού Děkuji. Já bych chtěla říci, že je, je důležité zmínit, že Turecko se zde přiznalo, přihlásilo k tomu, že je potřeba respektovat lidská práva. A já bych chtěla, aby do realizace zahrnuli i Kypr. Chci říci, že Lisabonská smlouva v oblasti vnitřních záležitostí a spravedlnosti Eh, dává komisi za úkol národní politiku v oblasti vnitřních záležitostí koordinovat a to bez veškeré kontroly parlamentem. A v praxi eh, potom nebude možné kontrolovat ani soudní rozhodnutí. Lidská práva a neustále rozšiřování občanských slovo, svobod, to, je, to, by, to by měl být společný jmenovatel veškeré národní i nadnárodní politiky. A nyní k otázce přistěhovalectví. Nelze hovořit anebo vycházet pouze z potřeb podnikatelů, ani nemůžeme Evropu budovat jako pevnost, jak by si to mnozí přáli. Otázka přistěhovalců, to je otázka, která kterou dnes eh, stále více řešíme. Lidská práva těchto osob jsou porušována a dosud přijatá opatření pro ochranu před ilegona, ilegální přistěhovalectví jsou neefektivní. Jde o to, abychom tento problém řešili od kořene, tedy bojovali proti chudobě a abychom založili společnou přistěhovaleckou politiku, která by vycházela z hodnot a eh, úcty eh, vůči právům všem lidem tohoto světa práv, osobní práva, práva osobních svobod, to jsou práva, která byla vybojována v dlouholetém boji a my si myslíme, že společný prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti musí být poplatný i ekonomické realitě. Máme nezaměstnanost, chudobu a nejrůznější eh, stupně vývoje, a to i v Evropské unii. A Lisabonská smlouva ta nám garantuje základní práva, a, avšak nejsou tato práva respektována dostatečně. Já pevně doufám, že při kritickém posouzení bude eh, bude uznáno, že se nacházíme na kritické křižovatce, kdybychom měli do středu našich úsilí postavit člověka. Děkuji, prosím vás, dodržujte pravidlo eh, doho, dokončit projev za tři minuty. A nyní kolegyně z Belgie. Milí kolegové, milé kolegyně. Existují tři velké principy, u kterých si přeji, aby z nich vycházela Evropa. Princip rovnosti, svobody a bratrství. Svoboda názoru bude mít smysl pouze tehdy, když bude vycházet z ostatních jiných svobod a práv, například práva na práci, kvalitní život, výkonný zdravotnický systém, na kulturu a tak dále. Tak tedy žít hodnotný život jak v profesi, tak i v sociální oblasti. A to znamená, že musíme usilovat o rovnost. Ovšem nejdříve musí být zaručeno právo na práci. Ovšem dnes to není ten případ, ani v Evropě ne. A podle mého názoru eh, za to nesou odpovědnost i podniky, soukromé podniky a firmy. Protože v zemi, jako je ta má, Známe, jaké to je, když se výroba překládá do jiných evropských zemí nebo mimo Evropu, kde existuje daleko nižší sociální ochrana pracovníků než v Belgii. A proto jsem v mé frakci požadovala, aby belgické předsednictví podniklo něco v tom, aby na evropské úrovni byl, byla zavedena garantovaná minimální mzda na základě jednotlivých profesních skupin. Nechci vstupovat do technických detailů, ale to je něco, čeho dosáhnout prostě musíme. A také bych chtěla připomenout to, co jsem říkala již dříve, a sice, že vydobytá práva zaměstnanců v Evropě musí být zachována přístup k těmto základním právům by vyřešil celou řadu problémů jak mezi námi, tak ale i co se týče organizovaného zločinu. Já jsem skutečně přesvědčená o tom, že naši spoluobčané a spoluobčanky um, nám uvěří, pouze tehdy, když bude Evropa eh, přijímat rozhodnutí, která jim přinesou blaha. Směrnice jako Wolkensteinova směrnice anebo naprostá liberalizace, to jsou opatření, o kterých eh, bychom se měli znovu zamyslet. Děkuji vám. Okay, very... Děkuji mnohokrát také za stručnost a nyní Lord McLennan, prosím. Paní předsedkyně, žijeme v době, která podporuje vládu, aby hledala eh, možnosti spolupráce napříč zeměmi přes hranice, tak aby se urychlily určité procesy a bylo možno efektivně bojovat s trestní činností. Více ještě uslyšíme v kontextu boje proti terorismu a drog. Na druhou stranu ale málo slyšíme o potřebě chránit práva občanů. Zejména když hovoříme o výměně informací, protože ta je samozřejmě podporována těmi, kteří si dělají starosti o prosazování práva a pořádku. Na mě zapůsobila zpráva, kterou jsme dostali od eh, eh, orgánu pro dohled nad eh, evropský, na evropskou ochranou údajů. Tu zprávu jsme dostali před tímto zasedání a ta pochází z července. Tam se je také okomentováno sdělení Evropské komise o ochraně údajů a informací. Já si myslím, že v tuto chvíli, kdy se zvažuje stokholmský program a kdy nadchází zasedání rady, tak v tuto chvíli musíme zdůraznit význam zásad ochrany údajů, které je potřeba explicitně zapracovat do jakékoliv legislativy, kterou chceme považovat za důležitou eh, pro ochranu občanů před kriminalitou. v létě roku 2008 Rada rozhodla o přeshraniční spolupráci. E, tenkrát padlo poměrně omezené rozhodnutí, ale v podstatě bylo uděláno ještě méně na rozvoji informačního modelu, takže je potřeba uznat například kritiku e, orgánu pro dohled nad ochranou e, údajů, kde se hovoří o tom, že identifikace budoucích potřeb v rámci toho budoucího modelu komisař zde zdůrazňuje, že i v budoucnosti ten, ta limitační zásada by měla jaksi vést jakékoliv systémy, takže já opravdu doufám, že tyto zásady budou něčím, co Evropský parlament si vezme k srdci a bude tvrdě prosazovat zejména poté, co bude s, eh, tedy, co vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. Děkuji, pan eh, Cichon z Polska. Paní předsedkyně, nepředsedo, dámy a pánové, děkuji vám za tuto příležitost eh, zde promluvit Těší mě, že se věnujeme tomuto tématu, protože pro mě bylo velkým zklamáním, že v těch předchozích fázích, když se pracovalo na Evropské ústavě a potom na Lisabonské smlouvě, se hodně nediskutovalo o hodnotách a ani se nehovořilo o vztahu mezi hodnotami a zákony. A já si myslím, že hodnoty vždycky jsou základem pro jakékoliv zákony a zákony jsou zde proto, aby ochraňovaly eh, hodnoty. V těch eh, legislativních návrzích, které jsem zmenoval, se neodkazuje ani na Boha, ani na křesťanské hodnoty, ačkoliv ty byly Eh, hodnotami, které byly zcela zásadně důležité pro eh, Adenauera, Gaspardyho či Schumana, zakladatele sjednocené Evropy. A dnes tedy čelíme základnímu problému, co je základem lidských práv, která chceme chránit. Pokud to nevychází z nějakých transcendentálních hodnot, tak o co jde, o výsledek nějakých eh, voleb či hlasování. Když se podíváme na výsledky voleb v naší historii, to nás přivedlo k implementaci často velmi negativních zákonů, za které jsme se později styděli. To, co tedy zažíváme dnes, je situace, kdy mezinárodní soudy hledají řešení, která ve finále nejsou úplně šťastná. A proto má Polsko své výhrady k závazné povaze charty základních práv. Ona sama o sobě je to krásná věc, zní to eh, skvěle, určitě by nás mělo těšit, že Evropská unie má takovéto aspirace, ale z nedávných rozhodnutí Strasburského soudu vidíme, že někdy se v podstatě implementuje jakási čtvrtá generace lidských práv a Polsko si tedy dělá starosti o tuto o jakési vynalézání bizarních práv, jako je například eh, Adop, možnost adopce ze strany homosexuálních párů a podobně. A to právě tady jde o to, že nám chybí základy. A proto zde existuje Eh, jakási, jakési ohrožení eh, budoucího vývoje Evropy v eh, oblasti lidských práv. To je všechno ode mě, ale myslím si, že prostě někdy stojí za to vrátit se zpátky ke základům, abychom nalezli řešení do budoucnosti. Děkuji. Předtím, než dám slovo dalšímu řečníkovi, ještě jednou bych chtěla zdůraznit, že jedním z klíčových hodnot eh, Evropské unie je eh, svoboda vyznání a náboženství. To jsou základní hodnoty, která, které já obraňuji stejně jako i když jsem liberálka či ateistka. Ale není možné, abychom řekli, že náboženství má monopol na morálku. Jsou lidé, kteří třeba nejsou nábožensky založení a přesto mají morální hodnoty a to musíme uznat v Unii, eh, která eh, se vyznačuje obrovskou rozmanitostí. Takže já doufám, že to můžete respektovat a já osobně jsem velmi potěšena tím, že v ústavě či v Lisabonské smlouvě se neodkazuje na Boha, protože to by prostě z toho textu vyloučilo celou řadu lidí. Nyní má slovo pan Šenach z Rakouska. Sehr geehrte Frau Vážená paní předsedkyně, velice vám děkuji za vaše posledně řečená slova. To byla ta pravá slova v pravou chvíli. To je právě to napínavé. Od té doby, co ve Virginii, ve Virginii byla lidská práva v 18. století výsledkem americké revoluce a krátce poté v Paříži eh, byla proklamována eh, občanská práva a my jsme se naučili respektovat práva zaměstnanců a zaměstnavatelů, žen a podobně. Tak my všichni jsme prošli určitým vývojem od té doby. A nebezpečí dnes je takové, že říkáme, že ochrana občanů, že máme ochranu občanů a občanek, ale v řeči eh, Orvelově zase začínáme u základních práv vyslovat určitá omezení. Když říkáme, že chceme bojovat proti ter- terorismu, tak bychom měli eh, ty, kteří jsou, mají teroristické hodnoty, tak bychom je ne- neměli nechat zvítězit proto, že bychom omezovali naše liberální hodnoty krok za krokem, protože tím bychom jim umožnili zvítězit ve věci, kterou jsme původně chtěli potírat. A proto eh, jsem bojoval za Lisabonskou smlouvu, protože jsou to právě ta společná základní práva, eh, která praktikujeme. Máme soud lidských práv a tam říkáme, že homofobie je něco špatného, eh, rasismus, nenávist vůči cizincům, to už je dnes také tabu, stejně jako trest smrti. To jsou přece kvantové skoky, které jsme společně dokázali, ale u stokholmského programu bychom měli být právě zde velice opatrní, opatrní u činů. Opatrní i tam, kde říkáme, že chceme základní práva, pro všechny občany EU ale chceme začít rozlišovat mezi občany, občankovi, který, občany a občankami, kterým tato práva přiznáváme a těmi, kteří u nás pouze žijí a pracují. A tady jsme velice citliví a tady Stockholmský program ještě spoustu věcí eh, neřeší a proto si myslím, že tady je potřeba leco se reformovat. Eh, už z, už z ekonomických důvodů se na, se na to musíme prostě podívat tak, že zde jsou lidé, kteří zde žijí nelegálně vzděláni, ale my jsme je vzdělali, oni se integrovali, my jsme do nich investovali peníze a teď je pošleme zpátky. To není jen lidsky tragédie, to je tragédie i ekonomicky i ekonomická. A důležité je, aby lidská práva nekončila na hranicích Evropské unie, ale potřebujeme pokrokovou politiku sousedství, abychom se začali starat i o ty oblasti, které jsou za hranicemi Schengenu, protože jenom tak můžeme eh, členit, eh, čelit tlaku migrace a zabránit sociálnímu spádu. Děkuji. Teď paní Wertmann. Děkuji. Já bych se v mnoha bodech chtěla připojit k mým předřečníkům a předřečnicím. Podle mě je velice důležité hovořit o právech dětech. V mé domovině jsem se z novin dnes dozvěděla, že dětská práva byla teprve po 20 letech zakotvena v ústavě. Do té doby byla uznávána eh, pouze v uvazovkách. Já si přeji, aby ve všech členských státech byla nejen eh, uznávána a, a realizována charta eh, lidských práv a, a dětských práv. To znamená, že práva dětí máme nejen uznávat, ale realizovat. A vzhledem k aktuální situaci z mé země bych chtěla zmínit jeden jediný konkrétní bod, týká se žen. Rovnost žen. Já určitě nejsem feministka, ale jestliže žena za stejnou práci dostává méně peněz, až o 28% méně než muž, tak si kladu otázku, otázku pro Bůh, kde to žijeme. Hodně hovoříme o právech, o lidských právech, o chartě základních lidských práv, ale mně jde o to, abychom tato práva dokázali skutečně prosadit a to si přeje eh, právě pro toto legislativní období. Děkuji. Okay, I... Dobře, děkuji. Já s vámi naprosto souhlasím. Také bych ráda dodala, ještě předtím, než předám slovo dalšímu řečníkovi, bych chtěla zmínit jednu otázku pro vás, pro všechny. Protože naše vlády, i vaše vlády, teď připravují jmenování kandidátů na všechny nejdůležitější posty v Evropské unii. Bude muset být jmenováno 27 komisařů, předseda rady, Předseda komise už tedy jmenován byl. A potom tady máme toho vysokého představitele pro eh, vnější vztahy. No a ze všech těch nominací tady máme jen tři ženské kandidátky. Tři. To je 10%. Já myslím, že to je opravdu směšné. A že bychom na tom měli být mnohem lépe. Evropský parlament bude muset volit a schvalovat celé kolegium komisařů. A já osobně rozhodně nebudu hlasovat pro kolegium, ve kterém by byly jen tři ženy komisařky. A já doufám, že vyvinete nátlak na své národní vlády, aby jmenovali nějaké ženské kandidátky. A vidím, že pan Olsen se hlásí znovu. Po druhé. Já už jsem se vyjádřila, ale chtěla bych se zeptat, jestli mohu ještě po druhé. Ano, můžete hovořit po druhé, ale víte, máme ještě další řečníky, kteří se přihlásili, takže prosím, vezměte to zkrátka. Víte co, tak já se toho svého práva hovořit radši vzdám. Děkuji. Ne, ne, klidně mluvte. Jen si musíte uvědomit, že budou mluvit další lidé. Paní předsedkyně, já vám slibuji, že už se potom znovu nepřihlásím. Hovořili jsme o lidských právech a já jsem naslouchala paní Kukumové z Kypru a také zástupkyně Belgie se vyjádřila velice skvěle a řekla, že roli hrají také práva zaměstnanců a dětí a že je potřeba je chránit. Já bych se však chtěla vrátit ještě jednou k otázce azylu. V mém parlamentu a v mé straně jsme eh, vyslechli hodně kritiky ze strany mého parlamentu a strany. Ovšem sedí zde jedna dáma, která má velice dobrou pozici, nevím, jak se jmenuje, ale chci říci, že dnes přece jde o to, aby, eh, abychom lidi ušetřili důsledků chudoby války a změny klimatu. Ovšem politika, kterou provádíme, k tomu přispívá jen málo ukázalo se, že podnikatelé prosazují svoji politiku. Pak máme dublinská rozhodnutí, která vedou k tomu, že přicestovat do Evropy již téměř ani není možné. A také jsme se dozvěděli, že Frontex vystavuje lidi tlaku a nutí je, aby podstupovali čím dál tím větší rizika, aby se v Evropě domohli azylu. A mně je to hrozně líto a měla jsem potřebu vám to prostě sdělit. Děkuji. Děkuji. Teď paní Štesl Mulbacher Sonja. Vážené dámy, vážení pánové, já vítám iniciativu eh, Evropy jako prostoru svobody, bezpečnosti a lidí. Ale především jde o to, aby nešlo jenom o bezpečnost, ale také o práva občanů. Ty je potřeba postavit do středu zájmu. Já jako nejmladší poslankyně rakouského parlamentu velmi vítám, že v této diskuzi se hovoří i o právech dětí a mladistvých. Já musím dát své předřečnici za pravdu. V Rakousku to trvalo opravdu velice dlouho, než se součástí ústavy staly i děti. Konečně tam ale jsou. A to musíme musíme prosazovat i v evropském prostoru. I děti a mládež mají práva a i na jejich práva bychom měli myslet, protože ta floskule, že eh, děti a mladiství jsou budoucností, tato by neměla zůstat prázdnou frází, za to bychom se měli zasazovat. A nyní ke stokholmskému programu. K tomu chci říct jednu věc. Je to vždycky takové balancování eh, mezi tím dát občanům a občankám určitou svobodu a zároveň neomezit jejich práva proto také stokholmský program je kritizován, a to zejména s ohledem na ochranu údajů. A to, když se podíváme především na nové technologie. Sice vítám výměnu názorů mezi jednotlivými členskými státy, které diskutují o tom, jak zlepšit bezpečnost, ale budou zapotřebí taká, také určitá opatření kontrolní, abychom občanům zaručili ochranu jejich práv, aby i oni mohli prosadit svá práva a aby je nezávislé instituce chránily před zneužitím. Děkuji. Pan Luděk Sevcík. Teď jsem nevěděla, jestli to pan nebo paní, já teď nemám dokumenty. Děkuji. Děkuji za slovo a dovolte jenom, abych učinil několik poznámek k probíhající diskuzi. Cítím, že je tady tendence o extenzi toho co ve stockholmském programu není tedy více posilovat eh, jakákoliv eh, práva dokonce jsem zde zaslechl slova o právu na práci. Eh, já jsem většinu svého života strávil v zemi kde bylo právo na práci spojeno dokonce s povinností pracovat a pokud hovoříme o hodnotách tak jistě víte kam jsme to dopracovali co se týče konkurenceschopnosti v době kdy u nás byl mezinárodní socialismus varoval bych před tímto. Eh, pro mě je dostatečným právem na práci to že je zajištěna antidiskriminace a že existuje svobodná soutěž svobodný výběr a eh, svobodná možnost přistoupení a přihlášení se na jakékoliv pracovní místo a tam v konkurenci o to místo obstát. pro mě je nejvyšší hodnotou když hovoříme o hodnotách nejvyšší hodnotou svoboda koneckonců je to dokonce i Eh, třetí, bývalý třetí pilíř eh, evropského práva a zejména pak svoboda rozhodování. jedině tak jsme schopni zajistit vysokou konkurenceschopnost eh, vysokou ekonomickou stabilitu a ekonomický systém který bude zajišťovat ty nejlepší humanitární podmínky pro ty potřebné ne pro ty líné ale pro ty kteří to potřebují. v tom tkví solidarita nikoliv v tom že budeme podporovat sociální inženýring všeho druhu. děkuji. Dobře. Pan Alevras? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl říci, že podle mého názoru ta diskuze o hodnotách a zásadách je užitečná, je příjemná ale my mnohem více potřebujeme nějaká ta konkrétní opatření. Potřebujeme diskutovat o konkrétních opatřeních na ochranu těch osob, které žijí v našem systému. A věc, kterou považuji za velice zásadní, je, že máme určité kategorie evropských občanů, které se potýkají s obrovskými nesnázemi, jak věcnými, tak společenskými nesnázemi a nemohou se vůbec dostat eh, k tomu, co náš systém nabízí. Nemají přístup k hodnotám našeho systému. Jakožto příklad bych vám uvedl něco, co se děje v naší zemi. Má teď začít soud s lidmi, kteří jsou obviněni se sexuálního zneužívání dětí. Je to soud, ve kterém jsou obviněni rodiče a ti, kdo zneužívali děti. Ty děti velice dlouho neměli vůbec možnost nějak eh, čerpat z našeho právního systému. Proč? Protože v evropských právních normách nemáme vůbec eh, žádná ustanovení pro tuto kategorii občanů, pro děti. Ani se tam nemluví o občanech, kteří jsou zcela vyloučeni ze společnosti a kteří prostě nemají prostředky na to, aby si zajistili právního zástupce v našem soudním systému. Jak jsou tyto osoby chráněny? Existují nějaké indikátory, nějaký způsob, jak hodnotit naše soudní systémy. Indikátory, které by nám umožnily konstatovat, jaká je situace, jaké jsou nedostatky našeho soudního systému a vyřešit tyto nedostatky? Existuje na úrovni Evropské unie a v evropském právu nějaký mechanismus, který by zajistil ochranu pro občany z jiných zemí, kteří žijí v nějaké těžké sociální situaci. Například mohu jak, já, jakožto občan jedné země, kdybych žil v jiné zemi, měl skutečně přístup k právnímu systému té země, kdybych neměl peníze, neznal dobře jazyk dané země a byl ještě ke všemu nějak vykořišťován. Já si myslím, že pokud nebudeme diskutovat o těchto konkrétních opatřeních, která by zlepšila účinnost našeho systému, a to ne na úrovni nějakých zásad, principů, hodnot, ale na úrovni ochrany těchto hodnot, konkrétní ochrany, tak tam máme i nadále problém. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že to je přesně to, o čem jednáme stále více a až budeme mít Lisabonskou smlouvu, tak doufejme, eh, budeme moci toto rozvíjet ještě více. A myslím, že poslední řečnice paní, Berg, paní Bargholz. Prosím, předposlední řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Velice vám děkuji za to, že se mohu ještě jednou vyjádřit. Já bych zde chtěla zmínit ještě jednu otázku, a sice otázku spojenou s hodnocením. Já jsem liberálka a feministka a já tuto otázku považuji za skutečně podstatnou. Dáváme vám dvakrát slovo, protože Švédsko má předsednictví v Unii, proto máte hlas hned dvakrát dneska. Děkuji vám. No, tak já bych vám za to opravdu chtěla srdečně poděkovat, že jste mi dali tuto možnost. Myslím si, že je tu jedna otázka, která hraje velkou roli pro budoucnost Evropské unie. Ve společnostech Evropské unie je nás zhruba 50 mužů a 50 eh, žen. A také pro nás byla vždy důležitá ochrana lidských práv. A to i v politice. A proto je důležité, aby členské státy povzbuzovaly ženy k tomu, aby se aktivně účastnili. Prostě je nás eh, ve společnosti polovina a ženy musí být odpovídajícím způsobem reprezentovány v odpovídajících gremích A na Stockholm stokholmském programu je jedna věc fascinující a proto bych to chtěla zmínit. A to je otázka násilí vůči ženám. Co můžeme udělat pro to, abychom eh, bojovali pod potírali násilí na ženách. Já vím, že tuto otázku v Evropské unii eh, aktivně sledujeme a pro ženy, kterých se to týká, je důležité, abychom o tom diskutovali. Ženy vystavené násilí musí vědět, že nejsou sami a že je společnost bude podporovat v tom, aby se z této obtížné situace dostali, aby nad ní zvítězili. A ještě třetí otázka, kterou bych zde chtěla vznést, a to je otázka, kterou již zmínili mnozí mý předřečníci. Je to otázka významu křesťanských hodnot. Jsou tu určité oblasti, které vidí hodnotu ženy jinak, než jak je tomu v rámci křesťanských hodnot. Ovšem práva žen mají prioritu oproti křesťanskému vidění světa. Děkuji. Euh, Jisté je, že rovnost mezi muži a ženami to je ta zásadní otázka. A mě těší, že španělské předsednictví z toho učinila jednu ze svých priorit pro své předsednictví. Takže myslím, že budou pokračovat v tom, o čem jste tu mluvila. A teď to, myslím, uzavřeme posledním řečníkem Andrejem Gřibem, naším polským přítelem. Konci. Děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo. Rád bych se obrátil na všechny své kolegy, s nimiž jsem eh, pracoval až do nedávna. Eh, rád bych poděkoval švédskému předsednictví za správné načasování, za ty povinnosti, za témata, která se projevují ve stokholském programu. Já věřím, že to bude následovat dva předchozí programy, že to bude jakási nová kapitola v této oblasti. Měli bychom si ale i nadále uvědomovat, že to, co na jedné straně můžeme považovat za pokrok, se může na druhé straně stát omezením, když budujeme vnitřní bezpečnost, tak samozřejmě je potřeba mít nástroje vnitřní bezpečnosti, které mohou omezovat nás jako občany. Pokud eh, jsou nějaké teroristické hrozby, může to způsobit třeba určitá omezení. Třeba biometrický pas, je to něco dobrého nebo je to omezením z pohledu občanských práv, je to omezením. Musíme poskytovat více informací sami o sobě, ale z pohledu bezpečnosti je to faktor pozitivní. Takže tím, že rozvíjíme určitá práva, eh, bychom neměli jenom eh, <clears throat> vnucovat omezení jinde. <clears throat> Pak se tady hovořilo o eh, tom, že by nebylo dobré mít úplně homogenní asilové eh, zákony, ale na druhou stranu hovoříme o budování bezpečné Evropy, protože když nebudeme kontrolovat migraci, kdo ví, jaká situace nastane, zejména tedy na jihu Evropy. Víme, jak těžké je ty migrační toky zvládat. A těžší situace by byla, kdyby zdroje těch migračních toků, ehm, to jsou tedy země, z nichž lidé prchají eh, z nejrůznějších materiálních či morálních důvodů. Já si myslím, že nejlepší cesta řešení by bylo eh, pomoci těmto zemím, aby lidé neměli důvod je opouštět. Ještě bych rád zdůraznil, že máme samozřejmě své sousedy. Eh, Polsko hraničí se zeměmi, které ví, jak funguje Schengen. My v Polsku eh, jsme v šengenské zóně, takže se můžeme, můžeme volně cestovat po Evropě, ale eh, naši sousedé v Rusku, v Bělorusku, dalších zemích říkají, vy jste si kolem sebe vybudovali zeď, a pro nás je stále cestovat. Takže eh, zde je potřeba, aby abychom zajistili jakési lidské humánní možnosti pro překračování hranic. A samozřejmě je potřeba přitom ale uřídit jakési bezpečnostní hrozby pro naši šengenskou zónu. A to jsou ty základní problémy, protože v Evropě často hovoříme o věcech, které se zdají být důležitými pro nás vnitřně, zevnitř, ale nejsme v nějaké pevnosti. E, jsou zde další, kteří jsou vně Evropské unie a Evropská unie by jim měla zůstat na blízku. Děkuji. Děkuji No, e, a teď bych asi předal slovo našemu zpravodajovi, aby mohl odpovědět na poznámky, které tu byly předneseny a možná nám to trochu schrne. Merci. Gracias. Děkuji. Děkuji všem. Děkuji všem členům Evropského parlamentu a členům národních parlamentů, kteří oživili naše diskusy. Myslím si, že debata byla velice zajímavá a měla by být také užitečná. Nevyhnutelně se v diskusi objevily stálé prvky, které se týkají svobody, bezpečnosti, solidarity, bratrství, spravedlnosti, pluralismu. Jsou to zakládající hodnoty řady svobod, byly základem pro vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v Evropě stejným způsobem a ze stejného důvodu, tak jako tvořili také ústavní zkušenosti, které jsou důležité pro budování Evropy. Evropská unie buduje nový společný jmenovatel na základě těchto ústavních tradic, ale Ehm, v žádném případě je neničí. Tyto hodnoty nemizí. Členské státy se ehm, nerozplývají v této Evropské unii. Jejich ústavy eh, také nejsou rozpuštěny v této Evropské ústavě. Každý členský stát pomocí své ústavy, pomocí vnitřního právního řádu se v žádném, eh, žádným způsobem nerozplyne v tom, co zaručuje Evropská unie. Naopak, obohacují se tím a jsou proto lepší a dělají lepší nás, jakožto občany. A proto si myslím, že bylo nevyhnutelné, že některé zmínky o svobodě a různé eh, výklady svobody, které se objevují v ústavních výkladech Evropské unie, rovnost, a různé významy, jakými se svoboda projevuje v různých ústavách nebo spravedlnost, bylo dobré, že tyto pojmy se objevily v tom, co jsme si vyslechli. Vaše příspěvky ukázaly, že zde existují e, rozdíly mezi vámi, ale před deseti lety jsme zahájili diskusi o reformě Evropské unie, abychom tak vytvořili novou evropskou dimenzi, ústavní dimenzi, která byla vyjádřena Lisabonskou smlouvou, která zanedlouho vstoupí v platnost. A proto si myslím, že už je čas ukončit takovou institucionální debatu a vytvořit tento společný jmenovatel práv a svobod, ve kterém by nebyly rozpuštěny práva a svobody, které už mají zaručeny, zaručeny občané, už proto, že jsou občany členských států. Naopak, ty, ta, tyto svobody a tato práva budou ještě větší díky nové ochraně, díky novému správnímu společenství a díky novým zárukám. Výsledkem těchto deseti let diskusí tedy Lisabonská smlouva, je Evropská charta základních práv. Bylo vidět, že existují určité, určitá zdráhání v členských státech, které nechtěly zahrnout eh, do svých eh, zákonů tuto chartu. Ale je to součást Lisabonské smlouvy, je to jedna ze tří částí Lisabonské smlouvy. Je to smlouva, kterou potřebujeme pro fungování Evropské unie a máme tu i tedy chartu základních práv. Existují zde některé národní výhrady, ale Evropská charta základních práv vytváří nový minimální práh, který bude právně závazný, který tvoří tedy naše občanství, který přísluší nám jako občanům členských států. A já vám eh, chci říci, že jsem si jistý, že to vytvoří nové svobody, že budeme mít ještě vylepšen status občanů, který nám přísluší jakožto občanům členských států. A doufám a spolehám na to, že zde dojde k pozitivnímu efektu. To znamená, že nebude žádným způsobem podkopáván status občanů Evropské unie. Naopak, bude ještě umocněn. My jsme si vyslechli různé příspěvky, byly tam zmínky na nejrůznější problémy. Všechny z nich se určitým způsobem objevují v budování prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, který již byl zahájen před deseti lety. Byl zahájen Amsterdamskou smlouvou na základě ještě Maastrichtu z roku 92 na základě třetího pilíře. První zmínka tohoto prostoru z Tampere ještě byla prohloubena Hágem a nyní zde dojde ke kvalitativnímu skoku se Stockholmem. A v důsledku tohoto skoku již tento prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti nebude pouze vládní sférou, ale bude to evropská politika. Bude tam tvořit zákony Evropský parlament v dialogu, neustálém dialogu se členskými nebo vnitrostátními parlamenty. Všechny tyto problémy, výzvy, které se objevují prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti a tedy ve stokholmském programu, protože členské státy, všechny demokratické státy, všechny státy, které jsou hrdé na svou vlastní ústavní tradici a nyní tedy zde bude společná ústavní tradice, tyto členské státy eh, nebudou